Okay, um... Dobré ráno, dámy a pánové. Jak víte, tak eh, hlasování o zprávě Arlín jsme trochu odsunuli, takže s časem by to mělo být v pořádku. Jsme u bodu 7, volba místo předsedy či místo předsedkyně a dám slovo Elise. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu hovořit anglicky, aby to šlo rychleji. Chci vás informovat o tom, že kolegyně Marlen Mizi je náhradníkem za, byla náhradníkem za Edvarda Seklunu a ráda bych navrhla, aby nyní převzala místo po něm a poprosím, aby výbor potvrdil tento návrh. Dobrá. Chce se někdo k tomuto tématu vyjádřit? anebo můžeme odsouhlasit aklamací. Aklamací dobrá. Takže vás možná poprosíme, abyste se tady u nás usadila nahoře na pódiu. This is your walk of honor.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 Prý to má něco společného s rozpočtovými škrty a s úspornými opatřeními v parlamentu. Pokud se nám podaří uklidnit, tak se dostaneme k mojemu stanovisku. Já si vždycky říkám, jestli když předsedám schůzi, když se projednává moje stanovisko, tak jestli je to střed zájmu, ale bylo mi řečeno, že to mám z předsednického místa řídit, tak je to asi v pořádku. Takže Jedná se o bod na pořadu jednání číslo 9. Nebudu zkoušet hlasování, protože si myslím, že to není problematické. Ke kartám se dostaneme, až to bude potřeba. Pozměňovací návrh 1, odstavec 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 2, pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompatibilní pozměňovací návrh 3, pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno, myslím. Ale teď to budeme muset uvěřit, což mě působí trochu problém. Musíte tam připočítat můj hlas, omlouvám se za to. Takže budeme hlasovat o pozněvacím návrhu číslo 5. Zahajuji hlasování. A ještě přidáme jedno plus, protože hlasuji i já. Odhlasovali jste. Ještě jeden může zmáčknout, jestli nezmáčknul. Uzavírám hlasování. Takže myslím, že jsme se vykrátili zájemně. Dobrá. to. Pozněvací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozněvací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Ověřím si to. Podle skupin by to, myslím, bylo zamítnuto, ale podle přítomnosti možná, ne naopak, podle, přítom, podle skupin by to možná bylo schváleno, podle přítomných by to možná bylo zamítnuto. Ještě jeden je pro, navíc je to zamítnuto. Pozměvací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme k pozněvacímu návrhu. No, přes to, co tady máme, na hlasovacím seznamu ta kompromis D. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozněvací návrh 15, a to ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. V té druhé části jsme, myslím, odhlasovali něco, co prostě nejde. Ale tady máme ústní pozněvací návrh. Je někdo proti němu? Ne.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 a budeme elektronicky hlasovat o celém textu v pozměněném znění s tím, že přidáme jeden hlas pro. Odhlasovali jste 38 pro, 1 proti a 3 se zdrželi. Takže děkuji. Já jsem říkala, že se rozhodneme o postupu u FTT. Proběhly k tomu diskuse a zpravodajka je připravena odsunout hlasování až na 17. až 18. června s tím, že doufá, že se do té doby dohodneme. požádala o to, aby tato zhoda byla podmíněna tím, že to půjde na plénu v červenci. A já si myslím, že to není možné a to z řady důvodů. Takovou to podmínku přijmout nemůžeme. Protože konec konců konference předsedů rozhoduje o tom, co půjde na plénum. Řeknu tedy, že odsuneme hlasování do té chvíle, doufáme, že se posuneme dále, pakliže ovšem ne, tak oné fázi se k tomu budeme muset vrátit. Já ale doufám, že všechny strany budou pečlivě pracovat na výsledku. Ale je docela možné, že se to ještě bude muset vrátit do výboru. Pakliže to dopadne tak, že nebudeme schopni hlasovat nebo to přesunout na plénum. Ani chce slovo. Udo chce jako první? Ne, dobrá, tak Ani. Pokud bude potřeba, tak klidně můžeme hlasovat teď o tom, jaký bude postup. To jsem říkala včera. Ani. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste říkala, dohodli jsme se, že odložíme hlasování ve výboru na 17. června. Tím nám vznikne manevrovací prostor pro vytvoření kompromisů. Nicméně, diskuse o FTT už běží poslední tři roky, takže si myslím, že ta dohoda do 17. je zvládnutelná, tak aby se mohlo hlasovat v plénu ještě před letní, letními prázdninami. Ten cíl odhlasovat to před letními prázdninami je pro nás velice důležitý. Udo chtěl slovo, prosím. Paní předsedkyně, chtěl jsme vás eh, požádat, abyste vyjasnil připomínku, že eh, není možné hlasovat eh, s určitými podmínkami. Já znám mnoho případů, eh, kdy se zpravodajové dohodli se stínovými zpravodaji. Pokud není možné dohodnout se, přesto došlo k tomu, že se často hlasovalo ve výboru. Já si myslím, že to není úplně tak, že by se eh, zpravodaj nesměl žádným způsobem eh, omezovat či podmiňovat, pokud jde o to, aby postoj parlamentu byl posílen. I, I understand. Já to chápu, ale jak jsem vysvětlila, to datum, o tom datu nerozhodují pouze zpravodajové. Markus. Děkuji. Myslím si, že bychom neměli ty problémy nějak zvyšovat. Každý ví, jak vzniká pořád jednání a když všechny politické skupiny eh, jsou pro eh, návrh zpravodajky, ehm, potom se eh, snaží o to, aby se daná věc dostala na pořad jednání a do pléna. Proč bychom teď nyní měli ten problém nějak zvětšovat a dělat ho větší, než skutečně je? So I, what I... Dobrá, Navrhuji tedy, abychom hlasování odložili do doby, kdy se znova sejde výbor kolem 17. 18. června. Doufáme, že potom bude možné to odhlasovat. Pakliže ne, můžeme se k tomu opět vrátit. Předtím anebo na té schůzi. Pro tuto chvíli tedy předpokládejme, že se bude hlasovat na té schůzi. A že bude čas na to, aby se to dostalo na červencové plénum. Pokud to nedostaneme do stavu, ve kterém o tom bude možné hlasovat, tak se k celému problému ještě vrátíme. Pan komisař Almunia by zde měl být v půl jedenácté, takže jsme se zasloužili desetiminutovou přestávku, než přijde pan komisař Almunia.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 Okay, right, uh, we can recommend. Dobrý den, ještě vás znovu všechny vítám. Můžeme pokračovat. Chtěla bych přivítat pana komisaře Almuniu, komisaře pro hospodářskou soutěž, který vždy velice ochotně navštěvuje náš výbor. Spíše je obvykle problém na naší straně, protože nemáme dostatek času v našem výboru, abychom ho zde uvítali, ale jsem velice ráda, že dnes mezi nás zavítal. Budeme se držet eh, obecného formátu pro výměnu názorů. Nejprve dáme slovo panu komisaři, dále budou následovat vaše dotazy a jeho odpovědi. Bude to vždycky po pěti minutách. Myslím si, že jsme vám asi řekli, že máte na začátku asi 10 minut, takže vám tímto dávám slovo. Velice děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat výboru Ekon a jeho předsedkyni za to, že opět mám příležitost prezentovat zde Eh, politiku nebo zprávu o politice hospodářské soutěže za rok 2012. Eh, loňský rok byl velice obtížný, měli jsme zde velice obtížné podmínky a kontext, eh, Eh, už tady zde máme dlouhou dobu ekonomickou krizi, kterou se snažíme řešit. Snažíme se řešit ekonomické, politické i sociální dopady této krize z toho, co vlastně začalo zhruba v roce 2007, zejména pak v roce 2008. V tomto kontextu jsme tedy také eh, více než kdy potřebovali posílit eh, politiku hospodářské soutěže a myslím si, že loňské výsledky ukazují to, že jsme velice zavázáni k těmto cílům. Eh, usilujeme zejména v oblasti státní podpory, kontroly fúzí a dalších věcí. Co se týče regulace, usilovali jsme zejména o posílení jednotného trhu, také jsme chtěli bojovat eh, za sektory, eh, které posilujeme, které považujeme zejména za ty nejdůležitější finanční služby, síťová odvětví, jako je plenárenství, elektřina a telekomunikace. To jsou eh, ještě odvětví, o kterých pohovořím podrobně později. Loňský rok také ukázal že to, že chceme nebo že musíme také přizpůsobit naše politiky měnícím se politickým a ekonomickým podmínkám. Většina členských států musela škrtat ve svých eh, výdajích. V loňském roce jsme také eh, předložili nové strategie eh, státní pomoci, státní podpory. A také ještě budu hovořit o vymáhání, donucování. V loňském roce jsme, již, jsme pokračovali v aplikováních eh, pomoci státní podpory, zejména pro banky, které měly potíže a také jsme nadále eh, usilovali o transparentnější eh, finanční sektor. Usilujeme také o dotvoření bankovního trhu a správné instituce dozoru, které nám pomohou vymanit se z těch stávajících potíží. Mezitím Evropský parlament společně s radou se eh, také dohodli na eh, nových eh, řešeních pro řešení krizí pro banky a také došlo k dohodě i na úrovni na EU27. E dokončujeme regulatorní proces a jeho předměnu a chceme usilovat o nový rámec, regulatorní rámec a dozorový rámec. V loňském roce jsme přijali 19 rozhodnutí, která se týkala právě specializované státní podpory pro finanční sektor. Od eh, eh, zavedení tohoto speciálního rámce pro krizi jsme také učinili dalších 62 rozhodnutí, která se týkaly také restrukturalizace a likvidace a máme zde ještě dalších 28 případů, které ještě čekají na vyřešení. Co se týče těch eh, rozhodnutí z loňského roku, tak mi dovolte například rozhodnutí, která se týkala posílení bankovního trhu ve Španělsku. To bylo velice důležité, protože to bylo na základě memoranda o porozumění, které bylo podepsáno v červenci loňského roku. Všechny relevantní rozhodnutí Eh, nebo další eh, relevantní rozhodnutí se týkaly německých Landesbanke, dále lotyšské hypoteční banky a banky Dexia. Také jsme využili další instrukce v různých dalších, eh, další pokyny a další nástroje. Také si zřejmě pamatujete, že velice důležité rozhodnutí se týkalo fúze eh, bankovních eh, eh, burzovních burz Deutsche Börse a Nice. Také jsme se věnovali mezibankovním poplatkům. V loňském roce jsme také se věnovali otázkám, která se týkala firmy Mastercard a Visa Europe navrhla, že sníží své poplatky, které se týkaly kreditních karet a že tedy usnadní Eh, přeshraniční eh, hospodářskou soutěž. Komise i nadále pokračuje v práci, která se týká antimonopolních šetření, která byla zahájena v roce 2011. Konkre- týká se to zejména trhu s, se svopy úvěrového selhání a také eh, se to týká bankovních poplatků. Dále bych se chtěl podívat na trh s energetikou. Zde jsme vlastně vykonávali různé inspekce, namátkové inspekce neočekávané v eh, prostorách firm. Eh, Týkaly se tedy různých eh, zejména oblasti ropy a biopaliv. Zde jsme se snažili usilovat o to, že firmy neuzavíraly tajné dohody za účelem manipulace s cenami. Tady se to týkalo Gazpromu, tam jsme také již zahájili formální šetření v oblasti antimonopolních dohod. Dále to je také v souladu i s dalšími regulačními činnostmi dalších eh, ředitelství a dalších institucí Evropské unie. Chceme také vy, eh, vypracovat eh, skutečný jednotný trh s energetikou, což bylo potvrzeno na loňském, na loňské, pardon, minulý týden na summitu také se soustředíme na oblast energetiky a telekomunikací. V loňském roce eh, to byl případ, který se zabýval firmou Telekonika a portugalskými telekomunikacemi. A eh, také se to týkalo Rakouska, firmy 3G a firmy Orange. V loňském roce také komise přijala pokyny, které se týkaly širokopásmového internetu, které jsou vlastně v rámci modernizačního rámce. Chceme obnovit eh, evropskou ekonomiku, což bude eh, také souviset s hospodářskou eh, konkurenceschopností a novými technologiemi v digitální oblasti. Dovolte mi tedy zdůraznit dvě rozhodnutí, která pardon, rozhodnutí, která byla učiněna. Jsou zde, dále zde téma elektronických knih, tady je Apple a Ford, což jsou hlavní vydavatelé v hudebním, hudební sektor je také, eh, nebo digitální hudební sektor je velký, velká oblast. Zde jsme souhlasili s, eh, s fúzí mezi firmou Universal a EMI. A také ještě prošetřujeme eh, věc, která se týká firmy Google. To jsou vlastně takové hlavní věci, které se týkaly vymáhání práva v loňském roce. Co se týče věnivých koncepcí, tak v květnu 2012 jsme představili novou modernizační strategii. Je to reformní proces, který je teď v plném proudu. Další krok budou nové pokyny pro regionální podporu. To by mělo být schváleno příští měsíc. To by mělo přinést také nové procesy, eh, o nichž váš výbor schválil zprávu minulý týden, také jsou zde tyto nové pokyny, eh, týkají se i rizikového kapitálu, jsou zde také pokyny, pro, které se týkají životního prostředí a také ještě legislativa, která se týká blokových výjimek a ta by měla být schválena mezi eh, koncem druhé, mezi druhou polovinou roku 2013 a začátkem roku 2014. Myslím, nebo doufám, že většina této strategie již bude e, funkční ještě než skončí vaše legislativní období, to znamená v první polovině, 14, e, první polovině roku 2014. Chtěl bych se ještě zaměřit na kontrolu fúzí a antimonopolní pravidla. Mohu říci, že jsem rád, že příští týden budu kolegiu eh, komisařů předkládat eh, informace, které se toho týkají a ve zprávě za rok 2011 budu předkládat eh, tuto zprávu. Bude to v rámci řádného legislativního postupu, bude to vlastně poprvé v oblasti hospodářské soutěže a jsme také velice rádi, že vás můžeme informovat o hlavních těch bodech této zprávy. Bude to okamžitě poté, co to schválí komise. Chtěl bych eh, poděkovat Evropskému parlamentu a tomuto výboru. Doufám, že za vaši pomoci budeme moci rychle schválit tuto zprávu. Doufám, že se nám tímto podaří eh, dosáhnout dvou cílů. Za prvé to, aby lidé, kteří se stali poškozenými, eh, dosáhli rychlého očkodnění a za druhé také zlepšit vymáhání soukromoprávní i veřejnoprávní cestou. Eh, také bychom chtěli eh, přeskoumat některé problematické případy. Eh, bude zde také zjednodušený režim pro určitá šetření, kde nebudou moci firmy, kde nebudou muset firmy poskytovat tolik informací, což všechno zjednoduší, také to zrychlí ten postup a umožní nám to zkoumat spíše ty skutečně problematické fúze. Také se můžeme ještě zaměřit nad tím, nebo zamyslet nad tím, zda bychom to, tu kontrolu fúzí neměli rozšířit i na uh, další firmy, na další druhy firmů. To by však uh, muselo sebou nést eh, změnu nařízení o fúzích. V následujících měsících přineseme novou veřejnou konsultaci o tomto tématu. Také je zde ještě systém, který se týká Eh, toho, jak vlastně mezi sebou si předávají případy propojování podniků eh, komise a členské státy. Chtěl bych ještě také eh, říci něco o spolupráci s ostatními institucemi a agenturami. V loňském roce jsme společně spolupracovali s vnitrostátními státy pro ochranu hospodářské soutěže. Chtěli jsme také zejména zajistit koherentní uplatňování antimonopolních pravidel v současné době také jsou zde i agentury z třetích zemí. Mohu potvrdit, že ta naše spolupráce s nimi je posilována. Před několika dny jsem například eh, podepsal smlouvu s antimonopolním úřadem Švýcarska, kterou ještě musí schválit eh, švýcarský a Evropský parlament. Poprvé zde vlastně bude moci komise sdílet eh, důkazy, které získala během šetření s příslušnými orgány třetích zemí. Vážení poslanci, je to hodně práce, kterou jsme udělali pro to, aby se EU dostala z krize a abychom se dostali na udržitelnou cestu. Musíme eh, spravit finanční systém, musíme snížit zadlužení, eh, musíme lépe rozprostřít zátěž a zlepšit inovace a vzdělávání. Především se chceme dokončit projekt bankovní unie a posílit naše snahy o to, aby jednotný trh fungoval efektivněji. Politika hospodářské soutěže je důležitou součástí um, tohoto politického mixu, protože může posílit potenciál našeho jednotného trhu, můžeme tím zlepšit um, prostředí pro podniky a posílit růst. Vím, že máme eh, společné cíle, těším se na to, že je budeme eh, společně s Evropským parlamentem prosazovat v rámci dialogu a také v rámci eh, v rámci vztahu eh, se skupinou pro hospodářskou soutěž, kterou jste sami vytvořili. Děkuji. We'll now move on to our Nyní se dostáváme k otázkám a odpovědím. Chtěla bych požádat eh, poslance, aby nehovořili při pokládání otázky déle než dvě minuty, eh, protože jinak vás budu muset zastavit, jinak nám to nebude fungovat. Takže nejdříve za EPP Jean-Paul Gozes. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, sedím tady vepředu. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Velice rád jsem se vyslechl, co jste říkal. Jestli eh, mohu Požádal bych vás, nebo zeptal bych se vás na jednu otázku, která možná není zásadní, ale má vliv na image Evropy u lidí. Francie stanovila pravidla pro prodej um, železitých nebo neželezitých um, um, kovů, například uh, měď. A víte, že z roku 2011 máme eh, zákon, který zakazuje eh, prodej eh, za hotovost těchto kovů. Nicméně legislativa týkající se prodeje kovů je odlišná v jednotlivých členských státech. A v Evropě dochází k tomu, že postupně není dostatek surovin. A suroviny eh, se často ehm, prodávají v sousedních zemích, kde je možné je prodat za hotovost, ne jako ve Francii. Chtěl bych se zeptat, jestli Evropská unie nějak plánuje harmonizovat tuto věc. Francouzský parlament poukázal na to, že by bylo dobré mít společné evropské kroky v této oblasti, tak, aby bylo možné efektivně bojovat proti um, nelegálnímu chování v této oblasti. Je to něco, co francouzi a Evropané vnímají jako problém že... Děkuji mnohokrát. V podstatě nemůžu na tuto otázku odpovědět, protože tyto otázky spadají do portfolia vašeho uh, kolegy pane Barniera. Ano, ale když se řekne konkurence, tak uh, myslí všichni na vás. Je to skoro synonymum konkurence a vy. Ano, ale já se nebudu pouštět, děkuji vám za to, ale nebudu se pouštět do portfolia svého kolegy. Pokud se podíváte na používání kovů jako komodity, jako kolaterálu, vidíte, že zde často vzniká problém monopolu. Myslím si, že to je téma, o kterém bychom eh, s vámi mohli později hovořit. Eh, mohli bychom se podívat na eh, otázku používání kovů jako kolaterálu a podívat se na to, jak to vede k nedostatku kovů. Myslím si, že je to zajímavé téma, nad kterým se zamyslet. Možná také pro naši legislativu o benchmarkcích. Elisa Ferreira, SAD. Entre nós, tinha duas perguntas. Děkuji, pane komisaři, jsem velice ráda, že jste mezi nás přišel. Máme dvě otázky. Obě souvisí s bankovní unii. A chtěl, chtěla bych se zeptat na novou směrnici o um, řízené likvidaci bank a také o zřízení fondů pro tyto účely. A když je, když nějaká banka má málo aktiv a je zapojená do e, záchrany bankovního systému, potom může dojít k tomu, že aktiva v této bance budou ohrožena. A solidnější banky, fungující banky, tak um, musí eh, často při zachraňování eh, jiných bank, nebo by museli v budoucnosti a platit eh, více a bylo by možné, je, že dojde k jejich ohrožení. Bude to skutečně tak, že eh, solidní, dobře fungující banky eh, budou platit více? Mně to připadá nespravedlivé. Eh, zajímalo by mě, jak nad tímto problémem uvažuje komise. Další bod. Legislativa týkající se prevence krizí. Mě by zajímalo, jak v rámci hospodářské eh, soutěže, politiky hospodářské soutěže, eh, chcete zajistit, aby eh, nedocházelo k tomu, že daňoví poplatníci budou muset zachraňovat banky. Především je to problém ve v chudších, slabších zemích. Myslím si, že něco takového je něco, co rozhodně, čeho rozhodně nechceme dosáhnout a bankovní unii. Mnohokrát děkuji, paní Ferrero, za vaši otázku. A k tomu prvnímu bodu, který jste zmínila, ehm, já sdílím vaše obavy. A pokud nějaká banka nemá dostatek eh, kapila, kapitálu ve své rozvaze, nemá dostatek aktiv, nemá dostatečné možnosti na to, aby absorbovala ztráty nebo nesplácené dluhy. A potom je to samozřejmě problematické. Eh, dostáváme se k problému vkladů, eh, které nejsou pokryty eh, zárukou eh, vkladů. To jsou vklady tedy nad 100 tisíc euro. Existuje rozdíl mezi finančními institucemi a bankami, které mají velice vyrovnaný, vyrovnané složení vkladů a bankami, které méně závisí na střadatelích a na přístupu na trh. A to samozřejmě vede k celé řadě problémů. Byli jsme toho svědky na Kypru a myslím si, že toho budeme v budoucnu svědky také v dalších případech, kdy bude nutné řešit problémy bankovních ústavů. Sdílím vaši obavu, nicméně kontrola státní podpory nebo cokoliv jiného, co předpokládá, že banky budou spolufinancovat eh, likvidaci eh, bank. Něco takového není státní podpora. Státní podpora vstupuje do problému ve chvíli, kdy banky, eh, banka není schopná eh, se sama zachránit, nebo kdy ostatní banky eh, tedy ji prostřednictvím fondu nemohou zachránit. Potom tedy vstupují do hry daňoví poplatníci. Myslím si, že toto je věc, kterou musí parlament a rada projednat v rámci směrnice o řízené likvidaci bank. Pravidla státní podpory ehm, vstupují nebo se používají ehm, v případech, eh, které jste zmínila v druhé otázce. Při řízené likvidaci eh, bank eh, vstupuje do hry státní podpora, kontrola státní podpory ve chvíli, kdy právě daňoví poplatníci a stát zachraňují banku. Není až tak důležité, jestli je to smíšené financování a státní a soukromé. Finanční eh, zdroje z ISM byly využity eh, například ve Španělsku. Tam se jednalo o státní podporu. A pokud v budoucnu bude existovat eh, vzájemný eh, společný fond, vzájemný fond pro řízenou likvidaci bank, potom se nebude jednat o eh, státní podporu. Nicméně, pokud finance přicházejí od státu samotného, o státní podporu je se jedná a musí se zde používat odpovídající pravidla. A v současné době se snažíme eh, revidovat ehm, rámec společenství. V této oblasti připravujeme nové pokyny. Doufám, že budou schváleny ještě do léta. S ohledem na eh, předchozí zkušenosti a, a také na konkrétně zkušenosti ze Španělska a na rozhodnutí nizozemské vlády, se domníváme, že využívat eh, veřejné zdroje nebo veřejné finanční eh, zdroje eh, není nutně státní podpora, pokud dojde také k zahrnutí dalších eh, aspektů, jako například akcionářů, eh, držitelů eh, podřízených dluhů a další. Domníváme se, že pomoc z, ze státních zdrojů musí jít ruku v ruce s využitím také dalších zdrojů a ty ostatní soukromé zdroje by měly být využívány jako první. Myslím si, že eh, to je velice eh, důležité. Zdá se, že se zde ukazuje, že zde máme určitý problém s překrýváním těch různých eh, zdrojů, které řeší zachraňování bank. Myslím si, že to bylo asi to hlavní poselství a je to problematická věc. Nyní Ramo za Alde. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy hablaré la... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu hovořit jazykem pana komisaře. Musím říci, že jsem zrovna četl paměti Žána Moneta a vím, že jste se sám účastnil události v Bruselu, kde jste hovořil katalánsky Nevím, jestli tady smíte hovořit katalánsky, aby vám rozuměl. Možná, že kdybyste v roce 2000 vyhrál volby za jinou stranu, tak by situace se katalánštinou nevypadala tak, jako vypadá. Ale to jenom na okraji. Co by řekl Jean Monnet? Jean Monnet by řekl, že půjčky jsou stejně tak důležité pro dnešní ekonomiku jako byla ocel a uhlí v 50. letech. A možná by nám doporučil, abychom se během příštích voleb soustředili na bankovní unii spíše než na jiné politické unie, třeba tu fiskální, a že bychom se měli soustředit na překonání stávající fragmentace v bankovnictví. Když se podíváme na země, na jihu Evropy, tak si uvědomíme, že úvěru je k dispozici stále méně, zatímco na severu Evropy panuje opačná situace. A proto si říkám, že je potřeba se položit otázku, do jaké míry jsme se například ve Španělsku snažili o skutečné vyřešení problému bankovnictví, protože pořád úvěry k dispozici nejsou. Tři velké banky ve Španělsku ovládají tři čtvrtiny trhu. Myslíte si, že je to propojeno? To tedy ta koncentrace na trhu bankovnictví s nedostatkem prostředků na úvěry? Neexistuje nějaký způsob, jak zajistit více úvěrů do našeho hospodářství? Děkuji mnohokrát za otázku, pane poslanče. Já, já souhlasím s tím, že existuje opravdu urgentní potřeba dosažení důvěryhodné a fungující bankovní unie. Vím, že to není jednoduché, ale opakuji, že je to nezbytné. Neříkám, že neexistují jiná rozhodnutí a jiné rozpravy, které by nebyly stejně důležité, protože to není pravda v oblasti hospodářství, financí, daní a různých průmyslových odvětví, energetiky, digitální oblasti probíhají důležité rozpravy. Nicméně, dostupnost úvěru je v tuto chvíli opravdu klíčová, protože bez ní se nám těžko porazí dosáhnout růstové nebo realizace růstové strategie. Nyní konkrétně ke Španělsku. Tady se nedomnívám, že můžeme předpokládat, že banky, které mají ve Španělsku největší problémy, budou mít k dispozici prostředky, které mohou dále půjčovat. Když se zamyslíme nad tím, jak vyřešit nedostatek úvěru v zemích jako Španělsko, tak si myslím, že je potřeba se především podívat na těch 80% bankovního odvětví, které dostalo kapitálové injekce a které přežily krizi ty by měly dávat k dispozici více ze svých prostředků, byť si uvědomují, že zatím mají určité problémy. Banky by měly půjčovat více, ale jak toho dosáhnout, to je úplně jiná otázka. Myslím si, že je potřeba se podívat i na stranou poptávky, tam vstupuje do hry řada faktorů, recese, neúplně dokonalá krátkodobá očekávání, což trochu stojí v cestě investicím a podnikatelské iniciativě. Je potřeba poskytovat nějaké pobídky, motivovat. Přesto mám pocit, že existují snahy rekapitulovat banky a uvést do lepšího stavu jejich eh, rozvahy. A tato úsilí, tedy rekapitalizace a v uvozovkách vyčištění bilancí, by nemělo jít na úkor dostupných prostředků pro naši ekonomiku. A musím říci, že ve Španělsku u úvěru máme problémy jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. U těch bank, které mají problémy a u nichž probíhá restrukturalizace, asi těžko můžeme očekávat více než od ostatních bank. Je pravda, že se zvýšila koncentrace ve španělském bankovnictví, došlo k fúzím a k akvizicím, ale když se podíváme na ostatní bankovní sektory, tak musíme konstatovat, že španělský trh není ten nejvíce koncentrovaný. Bank je tam více a sehrávají navíc roli na finančním trhu, která si žádá takovouto koncentraci. Děkuji nyní za zelené Jean-Paul Bisse, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobrý den, pane komisaři. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Načetl jste inventuru činnosti Evropské komise v oblasti hospodářské soutěže a to velmi vyčerpávajícím způsobem. Za to vám děkujeme. Nicméně máme pocit, že existuje jistý aspekt, který, který v této inventuře scházel a přitom je důležitý, ne strategický. Konkrétně se jedná o usnesení, které přijal tento výbor v, červn, v lednu pardon, roku 2013 a toto usnesení se týkalo modernizace politiky státní podpory. A v článku 16 tohoto usnesení zdůrazňuje, že politika hospodářské soutěže by měla pomoci příslušnou státní podporu, která je potřebná pro ekologickou transformaci hospodářství, a to především u energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. A říká se tam, že tento princip by měly podporovat hlavní směry politiky hospodářské soutěže. A pro mě to není jenom nějaká poznámka pod čarou aby ta rezoluce vypadala hezky. Myslíme si, že to může být zdrojem hospodářské činnosti, eh, vytváření bohatství a pracovních míst, aniž bychom ničili své přírodní zdroje. Takže jsem se ještě jednou chtěl zeptat na tento nový a pro nás strategický aspekt. Jak byl zapracován do vaší politiky? Jsou již tato kritéria součástí koncepce politiky hospodářské soutěže v Evropské unii? Děkuji mnohokrát, pane poslanče. Já jsem zmínil hlavní směry, které budou novelizovány eh, ještě před koncem volebního období tohoto parlamentu. A zmiňoval jsem také hlavní směry energetiky a životního prostředí. Tyto hlavní směry se soustředovaly na životní prostředí. Ze zkušenosti víme, že je potřeba se dívat na politiku energetickou a politiku životního prostředí jako určitý celek. Spustili jsme veřejné konzultace a rozpravu o těchto hlavních směrech energetiky a životního prostředí, která by měla být komplexní. Máme tedy, budeme mít nové hlavní směry, podle nichž zaměříme svou činnost na obnovitelné zdroje, ale na ty, které se zaslouží podporu veřejnosti. Některé z nich dostávají veřejnou podporu a budou ji dostávat i do budoucnosti. S tím, že se odpichujeme nejen od cílů, které se stanovila Evropská unie, a tady už hovoříme o horizontu za rok 2020, ale zároveň, kromě toho, chceme také využít zkušenosti, které jsme získali analýzou národních programů podpory obnovitelných zdrojů energie. Tuto analýzu provedlo Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a obecně Evropská komise. Pochopitelně, že budeme věnovat pozornost obnovitelným zdrojům energie, to je nezbytné. Ale myslím si, že se můžeme poučit ze zkušeností předchozích let. Některé zdroje obnovitelné energie se už dostávají téměř do situace, kdyby byli schopni konkurovat bez podpory, kterou dostávali na samém začátku. A to je určitě dobrá zpráva například větrná energie za některých podmínek je schopna konkurovat i bez veřejné podpory, kterou obdržela v předchozích letech. Nechci hovořit příliš dlouhavě, ale rád bych ještě zmínil jednu věc. Existují exkluzivně národní programy podpory pro tyto druhy obnovitelné energie, což je možná nutné, protože nemáme dostatečně propojeny soustavy a evropský trh a proto je potřeba, abychom si stanovili prioritu dokončit propojený evropský trh energie. Takže zatím se ta podpora spíše soustředuje na národní úroveň a to vede k určité fragmentaci evropského energetického trhu. Protože možnosti, které se poskytují na národní úrovni, nejsou vždy mezi státy úplně srovnatelné. A proto bychom rádi, aby se vytvořil program, který má i evropský rozměr. Pokud se nám to nepodaří, tak se budeme přibližovat k cíli, nicméně povede to k další fragmentaci vnitřního trhu. Děkuji. Za ECR, pan Striček, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, mám jednoduchou a možná lehkou otázku. A už jste se o tomto tématu krátce v úvodu zmínil. Před dvěma týdny Evropská komise spustila nehlášené inspekce energetických eh, společností a společností, které poskytují zprávy. Pokud se ukáže, že tyto společnosti manipulovaly s cenami, tak to bude mít veliké dopady, a to nejenom na to, kolik platíme za benzín, ale také za to, že vlastně i další výrobky byly dražší kvůli dražšímu benzínu a má to obrovské dopady na spotřebitele. Co se tedy stane, jestli komise zjistí, že tyto společnosti porušovaly hospoda- právo hospodářské soutěže, dostanou pokutu. Z té pokuty dostanou něco spotřebitelé a pakliže ne, tak co udělá komise pro to, aby pomohla občanům dopracovat se k náhradě škody? Děkuji mnohokrát, pane poslanče. Jak jste říkal, před pár týdny proběhly neohlášené kontroly u některých eh, ropných společností a také proběhla kontrola platformy Plac, která stanovovala benchmarky pro ceny ropy a jiné ceny. Do určité míry je to podobné jako problematika referenčních indexů ve finančním odvětví a konec konců a také probíhá, a probíhá průzkum Liboru, Euboru a Tiboru. Je možné, že indexy byly zkresleny tím, jak se připravovaly výkazy a tím, jak se tyto výkazy používaly při stanovování referenčního indexu, který se ohlašuje na trhu každý den. Kromě toho je docela možné, že tady došlo k určitému komplotu mezi společnostmi, který přináší výhody těm, kteří indexy manipulovali, či těm, kteří dopředu věděli, kterým směrem manipulace tento index posune. Pokud se to potvrdí, s tím, že to nemohu pochopitelně předjímat, protože stále analyzujeme informace, které jsme dostali prostřednictvím těchto kontrol. Pokud se to potvrdí, tak začneme formálně vyšetřovat. Co se týče finančních referenčních indexů, tak tam vyšetřujeme za prvé možné kartelové dohody a za druhé článek 1.1 a 1.2 smlouvy, tedy a zneužívání dominantního postavení. Co se týče energetiky, tak nemůžu zatím v tuto chvíli říci, jestli se pustíme oběma směry, tedy jak článkem 1, 101, eh, tak článkem 102, se budeme řídit, anebo jestli použijeme jenom jeden z nich. Jsme zatím příliš v rané fázi. Pokud k této manipulaci došlo, pokud to bude potvrzeno, tak eh, to vedlo pochopitelně k obrovské škodě pro spotřebitele. Z pohledu politiky hospodářské soutěže je, jak jsem říkal, bude předložen legislativní návrh k soukromoprávnímu vynucování a náhrad škody které vznikly porušením pravidel hospodářské soutěže. A já doufám, že Evropský parlament podpoří brzké přijetí v rámci spolurozhodování těchto opatření. Některé členské státy už ve svém vnitrostátním právu tuto možnost mají, ale potřebujeme proto vytvořit evropský právní rámec. Jak víte, Evropský parlament o této problematice diskutoval a konec konců odhlasoval k tomu většinou v plénu zprávu. A podle této zprávy se Evropský parlament domnívá, že je potřeba se ještě více zabývat otázkou kolektivních žalob, než z toho bude vytvořen skutečný právní nástroj pro kolektivní žaloby na náhradu školy vzniklou, vzniklou porušováním hospodářské soutěže, ale v každém případě tuto iniciativu brzy dostanete. Jürgen Klute. Děkuji, nyní Jürgen Klute za QE. Děkuji. Pane komisaři. Pane komisaři, měl bych dvě otázky. Na jedné straně eh, existuje spor s Googlem, existovaly problémy, že zákazníci, kteří měli na Google reklamu, při vyhledávání určitých hesel měli přednost eh, ve vyhledávači Google a oproti ostatním, kteří si reklamu nezaplatili. Existuje tak spor mezi komisí a Googlem byla položena otázka, Google poskytl odpověď, ale ta z hlediska spotřebitelů není příliš uspokojivá. A mě by zajímalo, eh, jak se k tomu komise staví, co s tím dělá. A druhá otázka jde trochu jiným směrem. Eh, myslím, při minulé schůzce s vámi už jsem o tom hovořil. Eh, jedná se o Eh, farmáře, kteří produkují mléko. Eh, byli letos v Bruselu a eh, tady v parlamentu, nebo a tady v Bruselu byla obrovská demonstrace, byli spoustu mléka. Nicméně víme, že mají velký problém. Malí producenti mléka mají špatné postavení na trhu. Tehdy jsme dostali z Německa odpověď, že malí eh, producenti eh, mléka by se měli rozvinout ve velké producenty, nicméně z ekologického hlediska je to do jisté míry problematické. Myslím, že už jsme o tom eh, s kolegy hovořili. Z ekologického hlediska by bylo smysluplnější zajistit to, aby malé podniky, malí producenti měli možnost prosadit se proti velkým producentům. Je třeba zajistit jejich možnost přežití a to prostřednictvím tržních cen, bez dotací. To je e, aspekt, na který bych chtěl v každém případě poukázat. Já nejsem proti, já jsem proti přímé podpoře v e, zemědělství. Nicméně Eh, malí producenti eh, říkají, že eh, ceny stanovují velký producenti a tak se mléko prodává za ceny, které nezajišťují jejich přežití. Ehm, připomínka byla mimo mikrofon, odpověď, ehm, to souvisí s hospodářskou soutěží. A takže moje otázka je zkrátka, jak se stavíte k tomuto procesu, k tomuto problému. You prefer to have your debate. Chcete to raději prodiskutovat mezi sebou? Dobrá, takže nejdříve eh, k tématu Google. Všichni vědí, že na konci roku 2010 jsme zahájili šetření týkající se eh, možného eh, porušení pravidel hospodářské soutěže eh, na trhu s vyhledávači. Na tento trh má v podstatě v Evropě Google monopol. Má více než 90 trhu s vyhledáváním. Měli jsme obavy, pokud jde o řazení výsledků při vyhledávání. Zda jednotlivé výsledky jsou řazeny v rámci vertikálního hledání e, spravedlivě. Jedná se o hledání například e, restaurací nebo e, specifických problémů. Na trhu jsou Eh, určité oblasti, ve kterých eh, služby poskytuje Google sám. Eh, a ve výsledcích může tyto své výsledky upřednostňovat. Dále jsme se zabývali tím, jakým způsobem Google uzavřel dohody s platformami nebo aktéry na internetu, kteří eh, používají vyhledávač Google eh, jako eh, určité dopo, doplnění svých výsledků vyhledávání. A dále jsme se zabývali tím, jak Google nakládá se softwarem a pro ty, kteří mají na Google inzeráty, kteří tam mají, zadávají reklamu, eh, protože jsme obdrželi určité varování, že eh, s tímto softwarem jsou problémy. Zahájili jsme s Googlem diskuse, nyní analyzujeme návrhy, které eh, před několika měsíci Google předložil, abychom odstranili naše obavy. V současné době probíhá test trhu, to znamená, že jsme předložili návrhy Google na řešení našich problémů stěžovatelům a dalším aktérům. A tento test trhu měl být dokončen včera. Nicméně jsme se rozhodli tento test prodloužit ještě o jeden měsíc, takže na konci června eh, dostaneme odpovědi, tedy úvahy a analýzy těch, kteří dostali od nás návrh Google. Poté budeme analyzovat odpovědi, které jsme dostali. Nemohl předpovídat, jak to půjde dál, ale téměř na 100% procent požádáme Google, aby zlepšil své návrhy. Pokud na konci této komunikace nám Google pošle návrh, který podle našeho názoru bude moci vyřešit problémy. Potom na základě článku 9 eh, nařízení eh, můžeme schválit rozhodnutí, že eh, návrh Google bude přeměněn v právně závazný závazek. Pokud eh, náš závěr nebude pozitivní, a potom budeme vycházet z článku 7 nařízení, což znamená negativní rozhodnutí. Doufám, že budeme schopni nalézt pozitivní rozhodnutí, pozitivní řešení podle článku 9. To znamená, že do konce tohoto roku by problém byl vyřešen. Problém s vyhledáváním na Google. Máme další případy týkající se Google. Ještě neprobíhá formální šetření, nicméně dostali jsme formální stížnost týkající se některých aspektů Androidu, systému Android. Pracujeme na tom, nyní jsme dostali formální stížnost, eh, ještě jsme se nerozhodli, zda zahájíme formální šetření. Máme některé další aspekty související s Googlem. Eh, Google získal Motorola. Ehm, některé Jiné společnosti obvinují Motorola z toho, že zneužila svého postavení na trhu, protože používala patenty eh, způsobem, který by mohl narušit hospodářskou soutěž. Nyní k mléku. Eh, mléko je produkt, který eh, existuje od začátku naší práce. Politika hospodářské soutěže by měla být prosazována také v oblasti zemědělství, ale podle smlouvy by principy hospodářské soutěže eh, měly být implementovány, ale zohledňovat specifika této oblasti. V odvětví mléka jsme předložili iniciativy, které se snaží nalézt eh, tu pravou rovnováhu, zohlednit specifika mléčného odvětví a zároveň zohlednit pravidla a principy politiky hospodářské soutěže. Eh, tato oblast eh, spadá pod Národní úřady pro hospodářskou soutěž. My jsme nedostali ještě žádný případ, abychom řešili něco v odvětví mléka na evropské úrovni. Řešili jsme některé fúze v odvětví mléka, ale ještě ne narušení hospodářské soutěže. Eh, diskuse mezi odvětvím mléka a těmi, kteří prosazují hospodářskou soutěž, je diskuze problematická. Vy jste eh, zmínil principy trhu. Reforma zemědělské politiky měla za cíl eh, posílit mechanismy trhu v zemědělství. Pokud se budou používat eh, tržní mechanismy, potom eh, musí být prosazována také hospodářská soutěž. Volný trh bez hospodářské soutěže nemůže fungovat. Pokud by měly být implementovány pravidla Eh, otevřeného trhu bez hospodářské soutěže, tak bych měl radši starou zemědělskou politiku. Eh, nicméně, já bych byl nejradši, pokud by byla eh, málo regulovaná politika a fungovaly by tam tržní mechanismy s ohledem na hospodářskou soutěž. Dobrá, děkujeme. Prosím, nepokládejte otázky delší než dvě minuty. Jurgene, ty jsi nás to trochu neposlechnul, nyní se ti Markus může pomstit. Děkuji. Já nebudu hovořit o mléku. Jsem velice rád, pokud při pokud v dalším období spolupráce mezi Katalánci a, Bavory bude ještě lepší, než byla, především s ohledem na fotbal. Ale humor stranou. omlouvám se, ale vyhráli jsme. Ale e, nyní k bankám. Vy už jste říkal, jak daleko jednotlivé případy pokročily. Pokud mám správné informace, tento týden komise ještě předloží návrh na agenturu, která se bude zabývat řešením problému bank Podíváme se na to, zda na základě 127.6 eh, bude možná něco dělat. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Je to správný právní základ a eh, dále, eh, kam bude agentura spadat, aby mohla řešit dané problémy. Já jsem byl velice stručný, paní předsedkyně. Muchas gracias. Velice děkuji za tento dotaz jsem se trošku bál, že budete mluvit o e, soutěži ve fotbale, protože i tam jsou, ve sportu jsou také určité věci, které se řeší. Ale myslím si, že by to mohlo být trošku střed zájmu, kdybych o tom hovořil. Takže teď se vyjádřím k těm bankám. Je pravda, že chceme zahájit nebo přijít s novou iniciativou, která má přinést návrh nového jednotného mechanismu pro řešení problému bank pro eurozónu. Myslím si, že pro nikoho nebude eh, překvapením tato iniciativa, protože jedním z bodů, který již asi před rokem eh, podpořili hlavy států a ministři eurozóny a další a i eh, parlament, je právě to, že zde musí být bankovní unie, která bude mít jednotný postup pro řešení problémů, protože jinak by tato bankovní unie nemohla fungovat. Z toho důvodu potřebujeme takový mechanismus. No a pak je otázkou, jak to vlastně bude fungovat, jak to bude vypadat. E, zatím to ještě nebylo rozhodnuto, já za to ani úplně neodpovídám, i když se také e, účastním té diskuse v rámci a komisařů. Jsem také v úzkém spojení s GŘ Ecofin a s GŘ Market. I kdybych to měl na starost, tak bych eh, asi s vámi o tom nemohl hovořit, protože eh, jsou to spíše právní eh, otázky, jsou tam ještě právní aspekty a uvidíme, jak to dopadne. Doufejme, že to dopadne dobře. Také je tam ještě celá řada speciálních věcí, o kterých vedou e, diskusy členské státy, například Německo má určité otázky nebo obavy. Eh, zda byste tedy mohlo být eh, tato, tento nový úřad, aniž by se změnila smlouva, nebo zda ten mechanismus má být méně ambiciozní. Nicméně já zde o tom zde ve své pozici nechci hovořit. Zatím jsme se ještě eh, s komisaři nerozhodli v této otázce a ještě potřebujeme minimálně několik dalších týdnů, abychom o tom hovořili. Děkuji. Eh, v posledních letech, a už jste se také k tomu eh, hovářil, vyjádřil v, v kontextu těch řešení problémů bank, je to tak, že zde také hovoříte o nové agentuře, ale myslíte si, že ta nová agentura je skutečně zapotřebí? No, já jako komisař pro otázku hospodářské soutěže jsem zodpovědný za kontrolu státní podpory a jak jsem již vysvětlil paní Ferejře, tento mechanismus řešení problému bank je částečně spojený právě se státní podporou a pokud dojde k bailoutu, k záchrany, záchranu bank ze strany státu, tak by ten eh, mechanismus byl tedy eh, nastaven. Ale pokud tam dojde k té záchrany banky vlastně ze strany jiné banky, k tomu bail-in, tak tam by to vlastně se neuplatňovalo. Čili my jste eh, přemýšlíme o novém orgánu pro řešení problémů. Byl by to orgán, který by umožnil toto řešení. Zatím jste vlastně eh, přemýšlíme o orgánu, eh, protože zatím jediný takový orgán na evropské úrovni je eh, ten orgán, který má na starost kontrolu státní podpory, ale to v současnosti nestačí. Pokud by jste byla bankovní unie, a pokud to bude učiněno nějaké rozhodnutí o restrukturalizaci, o záchraně bank, nemělo, nemělo by to trvat spoustu let. Děkuji nyní za skupinu EPP Sierpa Petikainen. Děkuji za slovo. Já jsem zde. Chtěla bych říci, že pracujeme na reformě státní podpory zde v Evropském parlamentu. Myslím si, že jdeme dobrým směrem, ale chtěla bych eh, upozornit na některé věci a chtěla bych se vás také na něco zeptat. Myslím si, že komise eh, se příliš, eh, příliš držuje takovými různými druz, drobnými stížnostmi a přitom nemá dostatečné zdroje na to, aby vyřešila takové ty opravdu závažné příklady, případy, kde dochází k, opravdové, k opravdu velkému narušení a pokřivení hospodářské soutěže zejména co se týče státní podpory, která pokřivuje trh. Je to třeba v s, eh, výstavbě lodí, v loďařství, v dalších eh, sektorech. Chci se tedy zeptat, zda komise připravuje nějakou novou legislativu, která by umožnila to, aby takové ty drobnější pří, případy mohla třeba referovat, mohla eh, aby se vlastně nemuseli řešit v rámci tohoto systému aby se to nemuselo řešit v rámci systému porušení povinnosti a aby se komise mohla soustředit na ty vážné příklady a měla na ně dostatek eh, zdrojů. A také se chci zeptat, zda eh, předpokládáte nějaké další kroky v rámci reformy státní podpory, na níž v současnosti pracujeme. Děkuji za otázku. Eh, ten cíl, o kterém hovoříte, to je jedním z cílů, o kterých usilujeme v rámci modernizace a reformy naší strategie. Jsou zde tři úrovně. Tato, tato nová procesní pravidla, nebo revidovaná procesní pravidla, mají přinést jednodušší způsob, jak řešit stížnosti. Polovinu případů, které musíme každý rok řešit, se právě týkají těch stížností nebo byly iniciovány na základě stížnosti. A myslím si, že celá řada těchto stížností by mohla nebo měla být vyřešena velice rychle, velice proptně, ale v současnosti ta pravidla, která máme, nám to neumožňují, protože musíme nejprve čekat na vyjádření členských států a tak dále. Čili zaprvé usilujeme o zjednodušení řešení stížností. Za druhé, a to už jsem říkal i ve své prezentaci, chceme e, také předložit nové nařízení o blokových výjimkách, kde chceme rozšířit způsob, jakým můžeme stanovovat ty blokové výjimky. Také chceme ještě vysvětlit ty blokové výjimky. Znamená to, že nebudeme žádat o notifikaci ex ante, aby eh, jste mohlo, abychom mohli udělit eh, eh, povolení členskému státu k poskytnutí státní podpory. Zde toto nové nařízení je teprve v první fázi konzultací, ale doufejme, že začátkem roku 2014 nebo koncem tohoto roku bude schváleno. Pak jsou zde další návrhy nařízení, která zasíláme Radě nebo Evropskému parlamentu. Pokud tato nařízení budou schválena tak, jak navrhujeme. Já sám se zítra zúčastním Rady pro konkurenceschopnost eh, a doufám, že toto nařízení bude odhlasováno. Tím by se nám mohlo podařit také rozšířit, oblast, eh, rozšířit eh, oblasti, kde můžeme využít eh, to nařízení o blokových výjimkách a můžeme vlastně omezit nebo zcela se zbavit těch povinných notifikací. A jak jste sama říkala, tím pádem bychom nemuseli řešit ty drobné příklady a mohli bychom se věnovat těm velkým závažným případům, které mohou vést k, silným narušením hospodářské soutěže. Ale tedy co se týče tedy toho nařízení o blokových výjimkách, pokud zde chceme zrušit tu notifikaci, Eh, tak tam vlastně k tomu potřebujeme ještě další změny. To, to je vlastně součástí té modernizační, modernizace strategie. Musíme posílit naše kontroly ex post. Jak jsem již říkal, například eh, před měsícem na slyšení zde ve výboru Econ, máme analýzy, které popisují, eh, jak to vypadalo v loňských letech. Týkalo se to rozhodnutí, na něž byla uplatňována ta bloková výjimka, to znamená, že tam, nemuselo, tam nedošlo k těm notifikacím, a my jsme zjistili, že asi ve třetině případů byla pochybení a týkalo se to právě státní podpory. Čili musíme požádat eh, orgány členských států, aby byly velice přísné, až budou definovat ty režimy a ta schémata a až se budou rozhodovat, jak budou přidělovat eh, veřejné peníze, peníze daňových poplatníků konkrétním firmám, protože pokud členské státy sami, které e, rozdělují ty peníze, nebudou dodržovat ta nařízení, tak tím pádem bychom nemohli pokročit dále v, té, eh, v těch reformách, které se týkají nařízení blokových výjimkách. No a pak chci ještě říci, že některá rozhodnutí o státní podpoře nebyla schválena v, dosta, eh, v dostatečném předstihu, v dostatečné době protože eh, nám bylo řečeno, že se k tomu vlastně nejprve musí vyjádřit členské státy. A v, ne, nedochází tam k dobré provázanosti různých pobídek. V některých eh, případech členské státy nechtějí, aby to eh, nařízení bylo schváleno. Oni chtějí, nebo nechtějí, aby došlo k vyřešení. Oni raději chtějí protahovat to šetření, anebo ještě říkají, že tedy potřebují více informací ale neposkytují nám dostatek informací k tomu, abychom ty věci dořešili. Čili v tomto novém, eh, v těch nových pravidlech chceme také, aby to byla nová možnost, která využije nové marketingové nástroje, které by nám umožnily za určitých podmínek získat informace, které potřebujeme. A to by nemuselo být prostřednictvím členských států, ale získali bychom tyto informace Eh, pomocí účastníků trhů. A to by nám také pomohlo, abychom měli všechny eh, podklady k tomu, abychom mohli rozhodnout. Děkuji. Teď za skupinu SAD pan Entelin. Děkuji za slovo. Myslím si, že je škoda, že jsme nemohli schválit zprávu o Eh, hospodářské soutěže již dříve z důvodu té agendy. Chtěl bych říci, že zde na výboru Econ bychom eh, podporovali to, aby zde byla možnost eh, vymáhání očkodného jak individuální cestou, tak cestou kolektivního očkodnění. Za druhé chci ještě vyjádřit k bankovní unii. Domnívám se, že je naprosto jasné a že je důležité, abychom jasně hovořili, abychom se jasně vyjádřili k těm mechanismům řešení problémům. A také musíme jasně říci, kdy se může používat státní podpora. Musí zde být jasné podmínky, stejné rovné podmínky pro členské eh, státy, protože jinak dojde k roztříštěnosti v této oblasti. Pokud zde budou pokyny, ať už budou alespoň prozatímní, ale myslím si, že je velice důležité, aby takové pokyny existovaly. A pak se chci ještě vyjádřit ke státní podpoře. V uplynulých třech letech zde bylo učiněno asi 140, eh, eh, pardon, 1400 rozhodnutí, a, ale pouze jedna pětina z nich skončila opravdovým eh, vyřešením. A mm, velice často ta šetření probíhají dlouhou dobu, a málo kdy vedou k určitým sankcím. Například jeden španělský příklad trval dva roky, to šetření trvalo dva roky a přitom, mělo velice velké, přitom to mělo velice velké dopady. Chtěl bych se tady zeptat na tyto věci. Děkuji za tuto otázku. <clears throat> Za prvé, jak víte, tak já i ostatní komisaři eh, se eh, teď zabýváme eh, legislativou, která, která má řešit nejenom individuální cestu k získání očkodného, ale i tu kolektivní škodu, ty, kole, ty cesty pro kolektivní očkodnění. I Evropský parlament o tom již hlasoval v plénu. Já jsem nakonec nebyl tedy s vaším rozhodnutím příliš spokojený, ale respektuji ho, protože v demokracii musíme respektovat rozhodnutí parlamentu. Nicméně musím říci, že jsem s ním, že jsem s něho nebyl příliš šťasten. Ale je to rozhodnutí, které přišlo z Evropského parlamentu. Co se týče bankovní unie, tak s vámi plně souhlasím. Ten systém řešení eh, problémů, řešení krizí, jak pro eurozónu, tak i pro další země, které jsou propojeny s eurozónou, vlastně pro celou Evropskou unii, by neměl znamenat to, že ta flexibilita bude tak napjata až do toho okamžiku, kdy vlastně dojde na tom trhu k velkým nerovnováhám. Také je zde e, riziko roztříštěnosti systému bankovnictví. Tento mechanismus pro řešení problém, problému pro 27 až 28 zemí by neměl vést k takové situaci. A já doufám, že Evropský parlament nakonec pomůže komisi k tomu, aby nedošlo k takové fragmentárnosti, fragmentaci. Mám zde také informace eh, od jiných institucí, které se týkají kolektivního očkodnění a ty informace nejsou příliš optimistické. Možná mám špatný dojem, ale teď mám dojem, že se zvyšuje míra flexibility na radě a že, že, že se to zvyšuje mm, čím dál tím více. Myslím si, že bychom měli každopádně zachovat rovné podmínky pro všechny. Pokud to jen bude možné z právnického hlediska, mm, neměli bychom také eh, předkládat nějakou další novou legislativu. Pokud zde bude nějaká legislativa, která nás bude nutit to, eh, aby ta, právní, aby ta státní podpora byla v souladu s určitými pravidly, která eh, přináší větší flexibilitu, tak se musíme opět eh, usilovat o to, aby byl, aby byl dodržován princip rovných podmínek pro všechny. To by měl být vlastně ten nejdůležitější princip. A chci ještě říci, že hovořili jste o tom, že my nemáme k dispozici tolik zdrojů. Musím říci, že máme, že nemáme tolik eh, zdrojů a práce, kterou odvádíme. Eh, my bychom vlastně potřebujeme <clears throat> zdroje na to, abychom mohli řešit ty otázky antimonopolních pravidel a pravidel spojování podniků. Pak jste ještě hovořili o tom, že zhruba eh, jedna třetina našich kompetencí eh, by se vlastně týkala těch eh, určitých případů. Ještě myslím si tedy, že mm, pokud, co se týče té státní podpory, tak pokud členské státy s námi nechtějí spolupracovat, tak s tím nic nenaděláme. Hovořili jste o případech ve Španělsku. To bylo eh, zahájeno v roce 2002 a v té době to nebylo oznámeno. Kdyby v té době, před těmi 11 lety, nám to bylo oznámeno, tak bychom to vyřešili již před mnoha lety, ale vlastně nedošlo k žádnému oznámení, k žádné notifikaci. No a pak zde byla celá uh, řada bankrotů, které jsme museli řešit, ale myslím si, že v tomto případě už se blížíme konečnému řešení. Někomu se to bude líbit, někomu se to líbit méně, ale už se chystáme eh, ke konečnému rozhodnutí po té, co jsme na komisi odvedli spoustu práce v této oblasti. Musíme usilovně pracovat, abychom měli k dispozici všechny informace, které potřebujeme k učinění konečného rozhodnutí. Ve španělských novinách eh, čitávám, že komisař Almunia to všechno zdržuje, to vydání toho rozhodnutí, ale chci říci, že to není tak úplně pouze moje chyba. Děkuji, nyní pan Vernon Langen. Za. Děkuji, pane komisaři. Já bych chtěl celkově pochválit vaši práci v minulosti se tém často stál proti jednotlivým členským státům a prosazoval boj za hospodářskou soutěž. Já bych se chtěl zeptat na aktuální případy. Vy jste řekl, že zveřejníte pokyny pro regionální letiště v Evropě že zde bude eh, slyšení týkající se toho, nebo konzultace. Mě by zajímalo, jak to vypadá a jak to bude pokračovat. Dále eh, širokopásmový internet na venkově. Eh, komise vydala předpis, že za určitých podmínek se mohou využívat veřejné prostředky. Jaká je tedy současná situace? A moje poslední otázka se týká vám známého um, případu eh, Nürburgring eh, komise nechce tolerovat eh, neschválené, neschválenou státní pomoc. Nyní se prodává tato tradiční, tento tradiční stadion a bylo, slyšeli jsme, že komise nepřipustí, aby tento stadion eh, zůstal eh, ve veřejných rukou a ty investice, které byly více než 300 eh, milionů eur, budou v podstatě ztraceny. Já mám určité zkušenosti s hospodářskou soutěží, s politikou hospodářské soutěže a myslím si, že tak to úplně nefunguje. Já bych byl eh, klidně rád za nějakou písemnou odpověď, protože by vaše odpověď pro mě byla důležitá při dalším jednání. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky. V každém případě se chci vyjádřit k letištím a leteckým společnostem. Probíhají konzultace a doufám, že to bude schváleno ještě do konce roku. Jakmile tyto hlavní směry budou schváleny, tak budeme schopni začít pracovat na 60 případech státní podpory pro letiště a letecké společnosti které jsou subvencovány, aby létaly na určitá letiště. Je to záležitost, která byla několikrát odložena, a to ze tří důvodů. Za prvé, jedná se o hodně veřejných finančních prostředků, tam investice do provozování letiště a podobně. A kromě toho, že také <clears throat> určité letecké společnosti takto lákají do určitých oblastí. A za druhé, se tato záležitost odložila z toho důvodu, že byla převedena na generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. Máme není k dispozici hodně dokumentů, ale neměli jsme dost lidí na to, aby to zpracovali, protože v roce 2010 to nepatřilo do našeho popisu práce, teď je tomu naopak, takže pracujeme na těchto dokumentech a připravujeme ony pokyny. Teď. Platné pokyny nemůžeme uplatnit, protože pokud bychom je uplatnili v podobě, ve které byly přijaty před mnoha lety, tak bychom museli negativně rozhodnout v řadě z těchto 60 případů o vrácení prostředků, což by nebylo ospravedlnitelné. V mnoha případech je zcela ospravedlnitelné, že nízkonakladové letecké společnosti používají regionální letiště. Nejde tedy jenom o veřejnou podporu, mají k tomu často i jiné dobré důvody prosinci minulého roku jsme přijali nová pravidla prostřednictvím nařízení, v rámci kterého je možné uplatnit blokovou výjimku. Pokud to rada potvrdí a pokud to schválí parlament, tak budeme mít dostatek času na to, abychom to to, co bude schváleno v novém nařízení, zapracovali do stávajících blokových výjimek. Teď unbundling, o tom se hodně hovořilo. Já jsem včera podepsal zrovna dva dopisy, ve kterých jsem odpovídal na řadu otázek, které mi položily regionální orgány z Poliní Vesfalska. A v tom dopise, jak říkám, jsem reagoval na různé otázky, které kladly v tom smyslu, co je povoleno a co ne. Jenom velice rychle, protože už nemáme čas. Eine Frage sind das guideline? Ještě jedna otázka. Eh, jedná se o pokyny nebo o směrnici u letiští? A druhá otázka, ty dopisy jsou dostupné. Eh, ten dopis eh, dostupný samozřejmě není. Pokud máte nějakou otázku, mohu odpovědět. Nebo a to můžeme probrat mezi čtyřma očima. Ale ten dopis není veřejný. Eh, jedná se o pokyny, pokud jde o letiště a letecké společnosti. McCarthy. Děkuji, Aline McCarthy, prosím. Děkuji, pane komisaři. Chci vám poděkovat za odvedenou práci týkající se Libaru, Euboru a Tiboru, tedy vyšetřo- a také vyšetřování cen ropy. Možná si vzpomínáte, že po té, co Ajosko poslalo tuto zprávu o možné manipulaci, tak jsem vám také psala o manipulaci cen s plynem, protože se na mě obrátila jedna osoba, která eh, mě na to upozornila. Tato osoba přišla o práci a jak víme, tak to jsou opravdu triliony dolarů. Když do toho započítáte, když do toho započítáte deriváty a dopady na Libor. Já jsem se ptala na následující. Pokud to vyšetříte a dokážete manipulaci, tak budete schopni uvalit sankce a vyměřit pokuty, to je jedna věc. Ale velice se mi líbí ta uh, myšlenka uh, soukromoprávního vynucování, ale pokud vím, tak to nebude platit zpětně. Já sama jsem byla schopna požádat o kompenzace po té, co se zjistilo, že Virgin a British Airways eh, společně se dohodovali, dohadovali na palivových příplatcích a byla podána ve Spojeném království v tomto smyslu kolektivní žaloba. Já se obávám, že spotřebitelé nebudou schopni se dobít svého odškodnění, protože nebudeme schopni zpětně uplatňovat právní úpravu. Takže můžete napsat prosím příslušným národním orgánům, aby se snažili uplatnit eh, národní mechanismy náhrady škody. Existují tam i další upravné prostředky. Předpokládám, že až dovyšetříte tento případ, tak budete mít k dispozici podrobnosti o struktuře a o praktikách, které k tomuto údajnému manipulování klíčových indexů vedly. Takže bych doufala, že přestože tato oblast patří do působnosti pana komisaře Barniera, tak se budete účastnit těchto konzultací a naší práce v Evropském parlamentu. Jak můžeme v budoucnosti zajistit, aby tyto indexy nebyly manipulovány a nemuselo to přejít do vaší působnosti, kdy vy budete muset vyšetřovat praxi, eh, která jde proti zásadám hospodářské soutěže. Děkuji. Také děkuji za otázku. Nová evropská právní úprava týkající se prosazování práva hospodářské soutěže ve smyslu a eh, soukromoprávního sporu o náhradu škody by mohla být retroaktivní. Nemůže, jak jste sama říkala. Ale v některých členských státech už tato právní úprava existuje a existovala ještě předtím, než k o něm skutečnostem došlo. Nebo minimálně souběžně. Takže na národní úrovni je možno použít vnitrostátního práva, ale já nemám co říkat členským státům, jak budou využívat svých konkurencí. No ale můžete jim dát výsledky toho vyšetření. Vyšetřování. Samozřejmě. A až to vyšetříme, tak výsledky budou k dispozici a budou veřejné, ale zatím to vyšetřování jsme teprve zahájili. Co se týče dalších prostředků, tak eh, jak jste správně řekla, má to na starosti pan komisař Barnier a má připravit nový legislativní návrh o stanovování těchto indexů. Víme, že na tom pracují i jiné oblasti. Eh, Já spolupracuji v této oblasti s britskými kolegy a s americkými kolegy. V Evropském parlamentu jste konec konců k tomuto zorganizovali seminář. Jsem členem kolegia a prostřednictvím služeb generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž se plně zapojíme do této legislativní práce. S tím, že naše působnost je do určité míry vymezena i důvěrností stávajících eh, vyšetřování. To, co bude veřejné, pochopitelně bude veřejné na druhou stranu. Takže doufáme, že přesto se nám podaří připravit dobrou právní úpravu, kterou potřebujeme. Pro všechny indexy začali jsme u finančního odvětví, teď jsme u energetiky a předpokládám, že budeme muset dávat pozor i třeba na suroviny. Otázka nebyla slyšet, odpověď byla ano, ale není to tak daleko jako u ropy. Ano, já si myslím, že suroviny určitě. EPP Pavlo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Měl jsem na vás jednu otázku. Vyšetřuje se záležitost Javiera Martineze. a říkal jsem si, že je potřeba se tomu ještě dále věnovat. Teď, co se týče právní úpravy, tak mám ještě pár krátkých otázek. Fiskální systém týkající se loďařského průmyslu. Nedávno ve Španělsku byl schválen nový systém. Vy jste to potvrdili. A není tam prvek selektivity. Nicméně existují stále země, jako Nizozemsko, které ve svém procesu prvek selektivity mají. Přestože u naší země byla v tomto smyslu podána stížnost k vám. Můžete nám prosím říci, co se s těmito stížnostmi děje? <clears throat> Za druhé, ten systém v komisi, který se týká kartelu, vychází z pokynu z roku 2006, což není zákonodárný akt. Nemyslíte si, že by celý proces byl jistější, kdybychom na místo pokynů používali třeba nařízení? Konec konců Evropský parlament už to nadnesl ve výroční zprávě o hospodářské soutěži. Za třetí, Postih kartelů. Pro malé podniky z toho vznikl velký problém. Malé podniky mají svá specifika. A nemyslíte si, že by bylo lepší aby se zapracoval tento systém pro malé podniky do evropské legislativy a následně, abychom to nemuseli řešit případ od případu. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. mimo protokol, mohu říci, že záležitost Bilbao a Asisunas nejsou v kompetenci generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Teď, co se týče zdanění, tak v pokynech týkajících se námořních odvětví jsou určité prvky typu tonáže a zdanění tonáže, anebo příspěvku eh, do systému sociálního zabezpečení za pracovníky, kteří pracují na těchto lodích. Existuje tedy řada systémů, které jsou v souladu s pravidly. My jsme přijali rozhodnutí, podle kterého eh, je nový španělský systém považován za kompatibilní. Netýká se to ale pouze námořního sektoru. Ale používá ho tedy hlavně loděřský průmysl. Potom jsme se, to je pravda, zabývali systémy v jiných zemích. Formálně jsme začali vyšetřovat některé systémy i mimo Španělsko. Je pravda, že jsme dostali od Španělska stížnost na nizozemský systém. Zabýváme se tím, ale zatím nepadlo rozhodnutí, jestli se tato kauza bude vyšetřovat nebo ne. Dostali jsme to navíc poměrně nedávno, ale pracuje se na tom. A za druhé, antitrustové a kartelové dohody a postihy těchto dohod. Evropský parlament občas žádá Evropskou komisi, aby připravila kritéria, respektive aby zapracovala kritéria, které máme ze směrnice z roku 2006 a vložila to do nařízení. My si myslíme, že to není potřeba. Víme, že Evropský parlament volá po nové právní úpravě. To je logické, ale myslíme si, že bychom a v této oblasti měli být úsporní a pokud je něco možné bez právní úpravy, tak to tak udělat. Protože konec konců přijímat legislativu nějakou dobu trvá, tak je daleko jednodušší novelizovat eh, pokyny Evropské komise za předpokladu, že je to právně možné. A Evropský soudní dvůr již rozhodl pozitivně o těchto stávajících pokynech a dal nám vlastně za pravdu. co se týče uplatňování těchto pokynů. A teď, co se týče malých a středních podniků a monoprodukce, tak přestože možná v těch pokynech nejsou, tak máme jedno kartelové rozhodnutí, které tuto skutečnost zohledňuje při stanovení výše pokuty. Děkuji a nyní za SAD Marlene která je novou místo předsedkyni, která nahradila Edvoda Seklona, který se stal ministrem financí v Maltě. Marlin, prosím. Děkuji. Pane komisaři, v lednu tohoto roku jste požadoval legislativu o restrukturalizaci společností a řízení této restrukturalizace. A Víte, že to ehm, je velice důležité téma pro hospodářskou soutěž. Mě by zajímalo, co komise eh, pro to udělala, nebo proč ještě neudělala všechno. Jedná se o eh, řízení, restrukturalizace společností. Předpokládám, že zde zastupujete celé kolegium eh, komise. Ano, ale eh, toto není mé portfolio. Já bohužel nemohu odpovědět na všechny otázky. Eh, mohu tuto otázku předat kolegovi Michel Barnierovi, který je za to zodpovědný. Totéž se týká otázky, kterou položil pan Gozes. Eh, komise se zabývá tisícemi a tisícemi eh, témat každý eh, den. Tuto otázku předám Michel Barnierovi. Um, snažte se získat jeho soukromý názor, veřejně to možná neřekne, a, i když je to zajímavé téma. A poslední otázka za Alde Oli Schmidt. Děkuji. Vím, pane komisaři, že jste moudrý muž a e, pravděpodobně budete mít e, odpověď. Ale zpět e, k cenám energií. V závěrech ze minulé rady je celá řada kroků ad hoc a vás se to týká také. Včera jsem slyšel, že BMW staví továrnu v USA, protože Ceny za energie v Německu jsou šestkrát vyšší než eh, v USA. A v Americe pro eh, v Americe dochází k revoluci s břidlicovým plynem a my nevíme, co s tím. Nemyslíte si, že je na čase, abychom měli společný akční plán týkající se opatření v oblasti energií, protože v současné době ztrácíme na konkurenceschopnosti? Takže to je první věc. Další věc. Slyšeli jsem, že v komisi hovoříte o určitých opatřeních v oblasti ocelářství. Můžete eh, mě, možná nás ujistit, nebo aspoň mě, že tato opatření pro ocelářský průmysl v Evropě budou odpovídat politice hospodářské soutěže v Evropě? Děkuji, pane Šmite. Pokud jde o energetiku, s velkým zájmem jsem si přečetl závěry Evropské rady o energetice. Na začátku jsem řekl, že z pohledu hospodářské soutěže, ehm, státní pomoci, kartelu Eh, nedávných inspekcí a tak dále. Eh, v podstatě každý den řešíme otázku energetiky. Je to zásadní odvětví pro naši ekonomiku. Je důležité, aby z této oblasti se prosazovala pravidla hospodářské soutěže. Revoluce s přidlicovým plynem pro nás znamená velkou výzvu. Byl jsem velice rád, když jsem si přečetl závěry hlav států a předsedů vlád, které potvrzují odhodlání směřovat k jednotnému energetickému trhu. A to už příští rok. Ale jsem zvyklý číst tyto závěry a četl jsem také, že je, je třeba prosazovat lepší propojení. Není možné mít jednotný trh s energiemi, pokud by v Evropě nebyly skutečně propojené eh, trhy pro plyn a elektřinu. A když jsem se podívala na druhou část Ehm, našich eh, plánovaných akcí v EU, například v rámci víceletého finančního rámce, když se podíváme eh, na eh, prostředky v rámci Connecting Europe Facility. Viděl jsem, že tam není dost peněz. Musíme nalézt způsob, jak financovat obrovské investice a musíme nalézt způsob, jak schválit rozhodnutí, která umožní dosáhnout skutečného propojení eh, našeho vnitřního trhu pro elektřinu a plyn. Hovořili se zde o podpoře obnovitelných zdrojů. Pokud nepodpoříme propojení, sítí. V budoucnosti budeme muset výrazně zredukovat podporu pro obnovitelné zdroje, protože eh, energie z obnovitelných zdrojů nemůžeme skladovat. Došlo by tak eh, k plítvání eh, nebo ke ztrátě energie, která vznikne, která vznikne třeba hodně najednou z obnovitelných zdrojů v jedné zemi a nemůže být transportována do jiné země. A ještě k energetickému mixu. Eh, jaderná energie nebo ne, obnovitelné zdroje eh, méně či více, eh, státní podpora. Je zde mnoho témat, které souvisí se státní podporou nebo boji proti porušování pravidel hospodářské soutěže. A jsou to otázky, které musíme řešit, protože když ji řešit nebudeme, budeme mít eh, na jedné straně eh, konkurenci břidlicového plynu, eh, která bude ničit naši konkurenceschopnost. Hovoříme o tom, že chceme dosáhnout 20 procent toho a toho do roku 2020. Ale skutečně myslím si, že nebudeme konkurenceschopní, když nebudeme důslední v této oblasti. Energetika je zásadní oblast pro naši budoucnost. Já jako komisař pro hospodářskou soutěž každý den analyzuju problémy týkající se toho, že nemáme adekvátní strategii v tomto sektoru. Můj kolega Tajány připaduje eh, návrhy pro toto odvětví. A pro odvětví eh, ocelářství. Ale v současné době eh, není žádný důvod pro to, abychom měli obavy z hlediska hospodářské soutěže. Ale, ale, a dál už nebudu říkat nic. Werner Langen žádá ještě jednou o slovo, ale bude na mě muset být hodný. Ano, pane komisaři, já bych eh, vás chtěl jenom eh, požádat o odpověď na třetí otázku, která se týkala eh, širokopásmového internetu eh, v venkovských oblastech a státní podpory v této oblasti. Eh, jaký názor na to komise máme? Má? A mě by zajímalo, jak také jste se dostali s tématem energeticky náročných odvětví. Máme ještě čas, tak jsem chtěl tyto otázky doplnit. Děkuji. Já mám pocit, že už na tu první otázku jsem odpověděl, co se týče toho širokopásmového internetu, nebo ne, ale pokud eh, chcete, tak ještě tu odpověď mohu zopakovat. Schválili jsme nové pokyny, které se týkají širokopásmového internetu, bylo to v prosinci loňského roku. Dále eh, jsou zde ty nové úvahy, jak využít veřejné finance na další rozvoj širokopásmového internetu. Pokud v tom novém nařízení o použití článku 92 a 93, o, kterých se bude, o kterém se zítra bude hovořit na úrovni rady, bude podpořena naše, naše pozice, nebo ta má pozice, tedy eh, ještě rozšířit možnosti těch blokových výjimek v oblasti infrastruktury širokopásmového internetu, tak eh, poté by tedy eh, chom to mohli ještě integrovat do toho eh, nařízení o blokových výjimkách, které bychom mohli schválit koncem roku 2013, začátkem 2014. Nicméně nejprve potřebujeme jakési posvěcení rady. Potřebujeme souhlas rady. To je postup. Dále jste se ptal na velice důležitou otázku, což jsou energetické náročná odvětví. Týká se to Německa, ale ne nikoli pouze Německa. Uh, Máme zde jeden případ, byl zde takový eh, režim, bylo to v Německu v roce 2009, kdy zde byla snaha ko, eh, určitých kompenzace, eh, týkalo se to kompenzací za emise z těchto energeticky náročných odvětví. V, tomto, v této věci jsme zastavili Ehm, naše šetření, protože zde byly nové pokyny pro systém ETS, které byly vlastně v loňském roce eh, schváleny. Bylo tam velice dlouhé jednání, ale domnívám se, že se nám podařilo dosáhnout vyvážené dohody, protože téměř všichni nakonec eh, odcházeli spokojeni s těmi novými pokyny o systému ETS. Čili teď eh, se ten režim z roku 2009, který se týkal emisí CO2, vlastně ruší. Také jsme zahájili jedno vyšetřování v Německu. Týkalo se toho, jak eh, provozovatel síťových odvětví se vlastně choval, jak přistupoval k společnostem, které využívaly eh, energii, protože zde existují určité výjimky, které se týkají eh, tohoto. Jde vlastně o to, že ty příplatky nakonec byly eh, placeny až těmi konečnými příjemci. Došlo tam vlastně k tomu, že ty příplatky byly posouvány v tom řetězci až na konečného uživatele. Zahájili jsme eh, to šetření a také možná ještě eh, zahájíme další šetření, které se týká dalšího režimu německé podpory, které se týká obnovitelných zdrojů. Také to souvisí jde vlastně o to, že tam byly velice nízké poplatky, ale vlastně došlo k tomu, že nakonec to vlastně eh, nakonec vlastně ty náklady nebo ty, ty, ty příplatky nakonec zaplatili ty koneční eh, příjemci. Takže my eh, zde vlastně opět také chceme zahájit šetření. Bylo to vlastně v té době, Ehm, Němci nám řekli, že chystají novou legislativu a my jsme tedy si rozhodli, že počkáme na tu novou legislativu a že vezmeme v úvahu tento nový režim a nebudeme uh, uvažovat, nebo nebudeme brát v úvahu pouze ten minulý, ten předchozí režim. Teď eh, nedávno jsem eh, byl v Berlínu a hovořil jsem také s ministrem pro životní prostředí, nebo s ministrem pro životní prostředí. A Eh, řekl jsem, že jakmile budeme mít k dispozici veškeré nové informace o tom novém režimu, tak budeme moci zahájit toto nové šetření předsedkyně. Takže a ta otázka na to ocelářství, eh, komisař, ano, na to už jsem odpověděl, to byla taková ta eh, odpověď se třemi tečkami na konci. Děkuji, říká předsedkyně, tím se dostáváme na konec. Chtěl bych, chtěl bych jenom všem připomenout, že odpoledne začínáme až v 15.30 a že nebudeme v této místnosti, ale že budeme v jiné místnosti. Bude to místnost A5G3 a budeme, čeká nás slyšení, které se týká amerického zákona FATKA. Děkuji.